Good evening, dear colleagues, dear guests, ladies and... Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté. Rád bych vás přivítal na, tomto, na této schůzi našeho výboru tax, na schůzi o případech praní špinavých peněz, které zahrnují ruské osoby a dopady na eh, Evropskou unii minulý týden. Výbor pokračuje svou činnost dnešním slyšením o Deutsche Bank. Výbor už Eh, orga, zorganizoval dvě slyšení na téma eh, praní špinavých peněz v evropském bankovním sektoru. Zejména se diskutovalo o tématech praní špinavých peněz zahrnujících evropské banky jako Latvien, Latvijskou ABLV bank, Pilatus bank, ING a Danske bank. Bohužel eh, nedávné tisko, informace v tisku dokazují, že tyto případy nejsou osamocené a byl psalo se hodně o zapojení Deutsche Bank do činnosti daňových úniků a praní špinavých peněz a nás v nedávných eh, Eh, tedy eh, měsíc, týdnech a měsících pronikly tyto zprávy do tisku, kde tedy byly zapojeny, eh, Deutsche Bank byla zapojena do daňového úniku. Já bych tedy rád představil mluvčí řečníky dnešního panelu, je to pan Jens Fürhoff, který je generální ředitel Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami, který je zkrátka BaFin a potom pana Stefana Vilkena, vítejte, který je ředitelem eh, oddělení eh, boje proti finanční kriminalitě v, v své skupině Deutsche Bank. Rád bych oběma poděkoval za to, že přijali naše pozvání a přijeli mezi nás. Bylo uvedeno hm, sekretariátu výboru, že pan Firhov a Baf, velké nebudou schopni hovořit o detailech, činnostech, o či, podrobnost činností Deutsche Bank, protože probíhá, probíhá tedy eh, teprve řešení dohledových orgánů v souvislosti s těmito institucemi pan Firhov eh, nám pomůže tedy lépe pochopit systém bankovního dohledu v Německu, alespoň jsem o tom přesvědčen. Sekretariát byl také informován o tom, že pan eh, Firhov ústně odpoví na otázky, které byly v písemné formě zaslány naším výborem. Pan Stefan Wilken z Deutsche Bank popíše interní politiku Deutsche Bank a také mechanismy, které jsou zavedeny pro v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Každý řečník bude mít maximálně sedm minut na svou prezentaci, takže dávám slovo panu Jensi Firhofovi. Prosím. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, tak se jménem eh, Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami bych chtěl poděkovat na toto slyšení o činnostech Deutsche Bank. Na začátek bych rád řekl, co je BaFin a jaké má, eh, jaký má eh, úkol. Je to tedy integrovaný dohledový orgán, který tedy zajišťuje celkový dohled nad finančním sektorem v Německu, tak aby tedy tento systém po nás spolehlivě kontroluje služby eh, bankovních tak, aby eh, bank, činnosti bankovních a finančních institucí byly prováděny důvěryhodným a bezpečným způsobem. Řídí se samozřejmě svým řádem. Je to spe, speciální dohledový úřad a nikoli tedy sankční úřad. Eh, Buffin tedy potom spolupracuje s orgány, které tedy zadávají sankce a provádějí tedy Eh, šetření. Hlavním cíl a činnosti eh, úřadu BaFin jsou tedy eh, rozdílné od tedy trest orgánů činných v trestním úření. BaFin by měl působit spíše preventivně Eh, tak aby vlastně v současné době i v budoucnu tyto činnosti finančních institucí byly eh, prováděny dobře, nemají tedy eh, represivní charakter v tomto celkovém kontextu. Je tedy, se Bafin věnuje prevenci praní špinavých peněz jako speciální dohledový úřad, který má vlastně za úkol provádět kontrolu nad eh, dohledem finančních institucí, přijímá ta opatření tak, aby eh, finanční instituce odpovídajícím způsobem hodnotili eh, riziko a rizika a přijímali opatření k prevenci boje proti financování terorismu a praní špinavých peněz v případě eh, porušování eh, předpisů a zákonů v této oblasti Bafin eh, spolupracuje potom s příslušnými sankčními orgány, tak aby bylo přijímána potřebná opatření v rámci ve spolupráci také s Centrální bankou vykonává svůj dohled jako další dohledové nástroje po, má celé, celou řadu dokla, dokumentů pro dodržování standardů a e, po dodržování pokynu. Buffin před, má, vytvořil 30 dodatečných e, míst e, k zajišťování dohledu tak, aby vlastně ten dohled nad úvěrovými institucemi byl skutečně, mohli provádět vlastní pracovníci Buffinu v, podle německého práva jsou informace Buffinu o rizikových situacích eh, v, do, v, o dohodánech, nad kterými dohlížejí, jsou velmi aktuální. Ročně eh, se předkládá roční zpráva, eh, která je zpracovávána na základě roč, výročních zpráv finanční institucí, která informuje o dodržování povinností, zákonu a předpisů v oblasti praní špinavých peněz a jasná opatření, která jsou přijímána v té této souvislosti, tak zda se také dodržují parametry klasifikace rizik v souvislosti eh, s touto problematikou. Vážený pane předsedo a vážení členové tohoto zvláštního výboru, v souvislosti s Deutsche Bank nemohu bohužel hovořit o podrobnostech, protože eh, Deutsche Bank vlastně tam probíhá šetřování, eh, patří do působnosti a do odpovědnosti centra, Ruské centrální banky. Dohled nad praním špinavých peněz patří, v Německu patří tedy do oblasti působnosti BaFin podle německých zákonů tedy nemohu eh, hovořit o podrobnosti do těchto informací eh, a zveřejňovat je. Pokud porušení eh, těchto povinností mlčenlivosti je tedy, by mohlo být trestně stíháno. Pouze bych chtěl říci následující. Podle eh, mých znalostí je PAFIN dlouho jediným orgánem eh, v Německu, který vlastně byl jmenován explicitně pro dohled na touto problematikou. V listopadu 2015 byla změněna legislativa v této oblasti. Od té doby eh, vlastně vykonává BaFin svou činnost podle nových, podle těchto nové legislativy. Eh, vykonává tedy pod přímým eh, dohledem ECB, stýká podle článku 136 eh, jednacího řádu. Potom jsou zde další úkoly, které vykonává Bafin. Bafin má také povinnost oznamování, povinnost dělování v souvislosti s dohledem nad bankovními institucemi souvis analyzuje také cum-ex eh, obchod, obchody s akciemi a eh, od roku 2016 probíhá intenzivní výměna informací s německým finančním úřadem. Celkem 31 případů s těmito eh, cum-ex akciovými obchody bylo tedy objeveno, které mají tedy relevanci z hlediska sankčních opatření ty, co se finanční úřady samozřejmě odpovídají za daňové záležitosti. Prosím, mohl byste, eh, mohl byste prosím zpomalit, eh, říká pan předseda. Tyto úřady eh, také závazně hodnotí otázky, zda se jedná o unikání, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo ne, tak aby samozřejmě ve intenzivní spolupráci s finančními úřady potom stanovuje, které případy eh, budou potom eh, dále zpracovávány v rámci šetření nebo eh, dalších postupů. Wie bereits eingangs dargestellt, ist die BaFin als Gewerbeaufsichts... BaFin uh, provádí také preventivní činnosti uh, v souvislosti s výzkum X se zabýváme nejrůznějšími případy. Celou řadu těchto případů jsme již e, řešili ve spolupráci s odpovídajícími úřady. Většinou, většina osob, která byla zapojená do těchto případů, jako stíhané osoby již nejsou činné v odpovídajících institucích. V tyto případy se řeší také zpětně do minulosti. Velice důležité v této souvislosti jsou eh, pro nás také otázky solventnosti. Samozřejmě pokud dojde k problémům s cum-ex, potom to má negativní vliv na solventnost institucí. Je nutné, abychom zajistili, že nedojde k žádnému odvodu kapitálu z odpovídajících institucí, tak aby nedocházelo k zhoršování solventnosti. Bafin um, předal odpovídající informace vyšetřujícím orgánům. V některých případech um, se Bafin uh, zapojil také do uh, řešení uh, problémů některých finančních institucí. Bafin reagoval na požadavky o informace ze strany eh, vyšetřujících orgánů. Eh, eh, nicméně v některých případech došlo k tomu, že odpovídající ehm, instituce nebo banky již nebyly činné v Německu, potom Bafin nemohl zasahovat. Finanční úřady ehm, spolupracují eh, s Bafinem a my jsme odkázáni na předávání informací ze strany finančních úřadů. Bafin se eh, aktivně také zapojuje eh, do vyšetřování, jak jsem již řekl, a aktivně spolupracujeme s, s vyšetřovacími orgány. Mnohokrát děkuji generálnímu řediteli Firhofovi. Nyní děk, eh, požádám pana Vilkena eh, z Deutsche Bank. Dobré odpoledne, dámy a pánové. A vážený pane předsedo, nejdříve bych chtěl poděkovat za pozvání, také jménem Deutsche Bank. Velice se těším na nadcházející diskusy o tomto velice kritickém tématu, ehm, o společném boji proti finančním zločinům. Jmenuji se Štefan Vilken. Já e, jsem 1. listopadu minulého roku převzal e, divizi pro boji proti praní špinavých peněz. Ehm, pro Deutsche Bank již pracuji 25 let a měl jsem příležitost eh, poznat tuto společnost eh, skutečně eh, dobře, včetně nejrůznějších zaměstnanců. Říkal jsem si, že pro dnešní diskuzi by mohlo být užitečné, pokud bych vám dal informace o dvou aspektech. Za prvé, Chtěl bych vám eh, stručně schrnout aktivity Deutsche Bank, především pokud jde o korespondenční bankovnictví. A za druhé, eh, jak pane předsedo jste vy zdůraznil, chtěl bych hovořit o zlepšeném, eh, zlepšených kontrolách v boji proti finančním zločinům. Jak víte, Deutsche Bank je globální organizace, která je ve více než 60 zemích po celém světě. Naše bankovní služby jsou pro klienty od vlád, institucí, korporátních firm až po soukromé, soukromníky a jednotlivce ehm, jsme lídrem na trhu v Německu, jsme mezi největšími evropskými investičními bankami a jsme pátým největším ehm, a manažerem aktiv v Evropě. Tato banka vznikla v roce 1870. A tehdy naším hlavním cílem bylo podpořit naše klienty při expanzi do zahraničí, nejdříve v Německu a poté v Evropě. Abychom něco takového mohli dělat, museli jsme se stát korespondenční eh, bankou. Eh, zapojit se do clearingové infrastruktury je pro nás zásadní, abychom pomohli našim klientům eh, mít přístup k finančním službám po celém světě. Pomáháme klientům v přeshraničních platbách, propojujeme domácí clearingové systémy po celém světě. A to je kontext, ve kterém jsme se stali jednou ze tří korespondenčních bank pro um, Dans, Danské bank v Estonsku. V tuto chvíli neexistují e, žádné další důvěryhodné alternativy pro korespondenční bankovnictví. Je to zásadní nástroj pro to, aby mohl fungovat mezinárodní obchod v regulovaném rámci. To je zcela zásadní věc. Eh, zároveň ale existuje obecný trend, že eh, banky eh, měly velice široké korespondenční vztahy a postupně, ale v posledních letech začaly řešit tyto vztahy a začaly se zbavovat rizik. To se týká především rizikových a menších bank. Naše vlastní hodnocení také vedlo k tomu, že jsme omezili naše vztahy jako korespondenční banka. V posledních dvou letech jsme o 40 snížili počet našich klientů v té vysoce rizikové kategorii až o 60 Soustředíme se především tady na ty základní firmy. Když se jsme si vědomi eh, globálních eh, dopadů, toho, jaké to může mít eh, dopady na mezinárodní obchod. Z tohoto důvodu se zapojujeme do asociací, jako je Wolfske Group, tak, abychom zajistili, že korespondenční bankovnictví bude bezpečnější a také, abychom mohli pomáhat nadále našim klientům a to navzdory rizikům, které jsem zmínil. S ohledem na e, diskuze v tomto výbaru, myslím, můžeme říci, že tato práce ve skupině Wolfsburg a dalších asociacích je důležitější než kdykoliv dříve. Nyní se můžeme podívat na to, co jsme udělali v Deutsche Bank, abychom zlepšili své vnitřní kontroly a bojovali proti finančním zločinům. Je naprosto zásadní, abychom vždy se dívali nejen, nejenom na to, jaký biznis děláme, ale také jakým způsobem eh, svoji práci děláme. Eh, musíme eh, považovat důvěru za naprosto zásadní. Musíme vytvořit důvěru. A součástí důvěry je také to, že zajistíme, že naše interní politiky budou odrážet legislativu a um, regulace a také, že každý v bance bude vědět, jaké jsou standardy chování a jaké je, jaká je dobrá finanční praxe. Někdo v Deutsche Bank od správní rady skrz celou organizaci eh, nechce, aby Deutsche Bank byla zneužívána pro finanční zločiny. To je naprosto zásadní riziko a my jsme připraveni investovat do toho, abychom něčemu takovému zabránili. Uvedu několik příkladů toho, co jsme v této oblasti udělali. Například eh, jsme Eh, oddělení pro boj proti finančním eh, zločinům oddělili, vydělili z původního eh, oddělení a ředitel tohoto oddělení má přímý kontakt do správní rady. Strojnásobili jsme za poslední tři roky své zdroje pro toto oddělení pro boj proti finančním zločinům. Ale nejde jenom o kvantitu, jde i o kvalitu. Investovali jsme skutečně hodně zdrojů do školení, do toho, abychom přilákali na dané lidi uvnitř banky i zvenčí. Nyní máme tým, globální tým lidí, kteří mají um, nejrůznější zkušenosti. Jsou to lidé, kteří eh, pracovali pro regulatorní úřady ehm, nebo také úřady činné trestním řízení. Také jsme investovali do školení, tak abychom zajistili, že každý zaměstnanec Deutsche Bank bude chápat co může udělat proto, aby zabránil v budoucnu finančním zločinům. Zároveň jsme vytvořili um, jednotky pro um, finanční spravodajství, které spolupracují uh, s orgány v trestním řízení. Um, jsou, odvádí velice důležitou práci pro boj proti finančním zločinům. Pane předsedo, na závěr bych chtěl uh, ještě jednou zdůraznit to, že boj proti finančnímu zločinu není něco, kde můžeme nějakou dobu říci, že už jsme všechno udělali. A finanční zločiny eh, se neustále vyvíjejí. Eh, zločinci jsou velice inovativní a my s nimi musíme držet eh, krok. Neustále se musíme učit, musíme zlepšovat své eh, kontrolní postupy, musíme vést dialog s eh, regulatorními úřady a s výbory, jako je právě tento. Eh, dámy a pánové, pane předsedo, to je vše z mé strany na úvod. Mnohokrát děkuji, pane Vilkene. Nyní začne diskuze s poslanci budeme mít eh, pětiminutové sloty na otázku a odpověď, jedna minuta na otázku a zbytek na odpověď. Pan Kofot jako spoluspravodaj. Thank you, thank you, chair, and thank you. Děkuji, pane předsedo. A děkuji oběma panelistům. Zeptám se pana Vilkana. Podle vnitřního sdělení Deutsche Bank eh, získaného Financial Times Deutsche Bank eh, zpracovala čtyři pětiny ze 200 eh, miliard plateb, které pravděpodobně byly proprány přes estonskou pobočku Danské bank. Eh, dohromady to bylo nějakých milion transakcí v letech 2007 až 15, jak jste říkali. Když jste přestali eh, poskytovat estonské eh, eh, pobočce Danské bankorespondenční služby. Ale od roku 2013 JP Morgan, americká banka, přestala poskytovat Danské bank také korespondenční služby kvůli obavám ze stínových transakcí. Proč Deutsche Bank trvalo o dva roky déle než JP Morganovi? v přerušení služeb eh, estonské eh, pobočce Deutsche Bank eh, za prvé. Za druhé, když se Deutsche Bank všimla v nelegálních nebo podezřelých transakcích ze strany Danske bank, jak jste to interně řešili? Jak a kdy jste vyjádřili ty obavy vůči Danske bank? A kdy a jak Danske bank zareagovala na vaše obavy a Eh, v poslední řadě eh, kontaktovali jste centrálu v Dánsku nebo jste korespondovali eh, jenom s estonskou pobočkou a na úrovni, jaké úrovni vedení to proběhlo, ta korespondence. Chápete, že tohle je důležitý případ pro náš výbor, takže budu stát o co nejpřesnější odpovědi. Já bych akorát připomněl, že delegace našeho výboru a na konci tohoto týdne navštíví Estonsko a Dánsko a bude řešit praní špinavých peněz v estonské pobočce Danske Bank. Děkuji eh, vám eh, za tento dotaz a za příležitost eh, pohovořit o tomto aktuální tématu. Deutsche Bank byla korespondenční bankou Danské Estonsko eh, v letech 2007 až 15. Měli jsme tedy eh, kontrakt s Danské Estonsko a z toho vyplývá, že jsme eh, museli udělat svoji důkladnou právní prověrku klienta, nového klient. client. Měli jsme s nimi úzký vztah s Danské Estonsko. Mm, což obsahovalo také pravidelné kontakty na různé úrovni, na straně obchodu, a na straně kontroly, eh, poskytování eh, školení estoncům, eh, monitorování transakcí jako součást celkových tedy schopností monitorování transakcí. A na konci tohoto vztahu nám některé ty transakce eh, dělaly stále větší starosti. V našem pravidelném dialogu jsme došli k závěru, že bude našem nejlepším zájmu eh, tento vztah opustit, což jsme potom učinili v říjnu 2015. Nemohu eh, spekulovat o strategii jiných bank. Každý vnímá riziko jinak. A globální strategii a má jinou globální strategii v korespondenčním bankovnictví, nicméně eh, v letech 2013 až 2015 naše strategie byla, že eh, naše obavy rostly tak, že jsme chtěli eh, ten vztah opustit, až jsme to učinili. Mohu ještě navázat, pane předsedo? Děkuji vám za odpověď. S kým jste byli konkrétně ve styku? Jenom s tou estonskou pobočkou Danske v Estonsku a mm, nebo Jaké byly postupy? Tohle byl eh, obrovský eh, objem peněz, takže to nebyl žádný drobný obchodní vztah. A jak jsem eh, pochopil z vašich písemných odpovědí na otázky výboru, v současné době hm, provádíte šetření tohoto vztahu z Danské Estonsko. Takže až budete to zjištění mít, zveřejníte a dáte také vědět našemu výboru. Ale kdybyste už teď mohl hovořit specificky, říkal jste, že jste přerušili vztahy z, v roce 2015 kvůli velkým obavám. Kvůli jakým obavám? Mohl byste nám je uvést? Tak naše interakce s Danskem byly jak na úrovni estonské pobočky, tak na úrovni centrály v uh, Kodani celá ta léta. vnitřní šetření, vzhledem tomu, že to vnitřní šetření, tak to bych eh, nemohl vám k tomu teď co říci, ale jakmile eh, to bude uzavřeno a jakmile budeme mít pocit, že to napomáhá obecné diskusi, tak z toho vyvodíme eh, důsledky. Pokud je vaše poslední otázku, No, říkal jste eh, obavy eh, v roce 2015, tak řekněte, jaké obavy jste měli? Obecně eh, ve vztazích s korespondenčními bankami nebo klienty řešíme několik věcí. Pokud vidíme transakce, kde máme určité obavy, které musíme zastavit, protože nějak porušují sankce, nebo máme nějaké jediné podezření. Eh. Za druhé je to otevřeně transparentní dialog. A věci se mění po naší debatě. A kdykoliv si myslíme, že je nedostatečná transparentnost nebo nedostatek spolupráce, tak ten vztah ukončíme. U té konkrétní eh, situace tady bych rád uvedl, že eh, to vnitřní šetření toho, co se přesně stalo mezi dvěma, a mezi lety 2007 až 2015 stále probíhá a proto eh, vám k tomu teď nemohu, <laughs> nemohu nic říct. Dobrá, děkuji. Za EPP Tomas Mann. Mám následující otázku. Dobře si vzpomínám v Davosu, eh, že eh, byl pan Sebering předseda představenstva a ten říkal, cituji, chceme být eh, znovu schopni být hrdí na německou banku Deutsche Bank. To je úctyhodný cíl. Kvůli tomu je třeba dodržovat určité etické zásady. Dobrá, tak vy jste teď udělali 40 milionový zisk po zdanění, to je drobná věc, ale je to rozumný, rozumná cesta. Ale důležité přitom bylo, že když eh, člověk předloží takové etické zásady a chce eh, znovu získávat eh, důvěru a klienty, soukromé klienty, tak aby jste byli schopni říct, jaká schopnost přestavby vznikla z vašich vlastních zdrojů. Vy jste hovorili o split outu. To je relativně málo známé. Potom je tady jedna otázka tedy. Proč vychází tolik málo informací na venek? Já jsem Eh, četl některé eh, zprávy, ale tam nebyla žádná fakta. A druhá, eh, t, druhé téma, právě to o Danské v únoru, tedy v říjnu 2015 ukončili vztah. Částečně jste odpověděl, ale proč je to tak strahavé? Prostě když řeknete, že se to nezdravě vyvíjí, tak se musíte pokoušet, pokoušet do toho silně vstoupit. Je to dáno tím, že finanční oblasti se tak jako navzájem eh, nedok netlačíte k nějakým krokům, děláte to eh, všechno takový, tak jako mm, v sametových rukavicích. No prostě, kdybyste řekli, máme jinou filozofii, za kterou si eh, stojíme, abychom opravdu mohli získat znovu klienty. Jak, to by to mě opravdu zajímalo, jak k tomu přistupujete. Děkuji vám za obě otázky. Eh, k tomu prvnímu tématu, eh, proč eh, ty věci nejsou známé. Situace a ty výbory jako tento jsou dobrou příležitostí se, mm, si, si v těch věcech udělat jasno. A to, že v boji s finanční kriminalitou jsme investovali silně a dali je budeme investovat, to jsou věci, o kterých můžeme hovořit velice otevřeně. Máme už globální tým eh, od té doby. Možná je to i jediný tým, eh, který ještě může růst Deutsche Bank navzdory mm, našim eh, nákladům a snahám o jejich osekání. A to ukazuje, že jasně chceme bojovat s finanční kriminalitou a víme, že to stojí peníze a že na tom peníze musíme dávat. Ukončení obchodních vztahů normálně musí eh, probíhat organizovaně. Zejména eh, pokud jde o clearingové vztahy. A korespondenční banky, tak eh, za určitých okolností musíme pomáhat bance regulované v EU nalézt náhradní banku v EU a, nalez, a musíme se to dělat všechno podle pravidel postupně nechat to doběhnout a to se stalo i tady. Chcete návaznou otázku, pane Mone? Ne. Ana Gomeš, SAD. Pane Velkene, Co nám řeknete o zvěstech ze Spojených států, že Deutsche Bank Frankfurt eh, schválila úvěr na eh, renovaci eh, tam věže v Chicagu v době, kdy žádná americká banka už eh, Trumpovi nechtěla půjčovat. Jsou eh, tady zprávy o tom, že eh, to souvisí se šetřením Panama Papers, které se dělá v USA k tomuto konkrétnímu úvěru. Můžete také vysvětlit, proč Deutsche Bank dala úvěr 600 milionů bance VTB což je eh, ruská státní banka. Obíhají zvěsti v eh, Spojených státech, eh, že to souvisí s Trump Tower v Moskvě. A také údajně, když začalo šetření vyšetřovatele zvláštního Mellera, tak Eh, Deutsche Bank se snažila rychle odprodat tento úvěr, nebo alespoň jeho část. A proč by Deutsche Bank měla půjčovat eh, ruské státní bance, této bance VTB, eh, která je zapojena do všech těch neprůhledných transakcí ohledně financování projektů pana Trumpa v Rusku. Děkuji. Tak nejdříve eh, se omluvím eh, za to, že nemohu eh, a nesmím zveřejňovat žádné vztahy s klienty, pokud je o to, že bych je potvrdil nebo jinak. Ale mohu odpovědět na vaše dotazy obecně. Za prvé, pan Trump sám zveřejnil v roce 2017, myslím, že historicky eh, jsme financovali nemovitostní transakce související eh, s jeho eh, skupinou, ale kromě toho bych se nerad vyjadřoval k vývoji klientských vztahů obecně. Obecně bereme tzv. politicky exponované klienty velice důkladně a konzervativně a pravidelně tyto vztahy přehodnocujeme. Nemohu eh, potvrdit eh, to, co vyšlo dnes v tisku ohledně VTB a žádné eh, vazby na USA. To by to zajista bylo, nebylo vhodné ani korektní. Follow-up, Anna. Just to note that... Jenom chtěl bych chtěla si, že VTB VTB nehoří se, nehovoří se pouze o těch exponovaných osobách, ale také o politicky exponované bance, protože to je banka vlastněná státem. Máme určité procesy, respektive než rozhodneme o obchodním vztahu, tak se samozřejmě díváme na ekonomické transakce, ale také na e, dopad e, takových, takovéhoto vztahu a i, i když ekonomika i čísla mají tedy smysl, tak pokud e, z jiného politického hlediska je tam určité riziko, tak nejdeme, nenavazujeme tedy takovýto vztah. Chcete ještě něco se zeptat? Nedoz... Hmm. já chápu, že pan Vilken dělá svou práci, já dělám svůj. Pan Trump se stal skutečně velice politicky exponovanou osobou. Za zelené Sven Giegold. O, omlouvám se, Wolfgang, Wolfgang Klintz. Omlouvám se, říká předseda. Ne. Já mám jednu otázku na pana Firhofa a jednu na pana Vilkena. Velmi jednoduchou na pana Firhofa, jak si vysvětlujete, že skandály s praní špinavých peněz v Lotyšsku s tou bankou jsou jaksi řešeny z americké strany a vlastně eh, jakým způsobem to tedy řeší Evropská centrála Bafinu. A potom na pana Vilkena, já 51 let jsem zákazník a bohužel také akcionář Deutsche Bank. To tedy. A musím říct si, že jsem šokovaný, když vidím nebo sleduji celá léta, že tam není žádný skandál ve světovém měřítku, do kterého by Deutsche Bank nebyla zapojena. A vždycky, když je takový nějaký skandál odhalen, tak říkáme, mrzí nás, to děláme všechno proto, aby se to už neopakovalo, ale to trvá. A za další čtvrtletí je v další skandál. Takže já jsem skutečně velmi opatrný, když zástupci vaší banky a vy vysvětlujete, co všechno se dělá, protože vím, že za tři nebo za šest měsíců přijde další, bohužel špatný špatné překvapení. A současně také eh, samozřejmě mm, vaše týká se vyplácení bonusu 2, 2 miliardy stále ještě, to nedokážu, než dokážu pochopit. A potom eh, ještě myslím si, že byste měli jít určitým příkladem a přitom jste tedy eh, zapojeni do těch skandálů a obchodování s akciemi Cums Ex i když ještě eh, právně to není velmi jednoduché, máte přece mm, zodpovědnost. Jak můžete tady toto dovolit vlastně eh, takové obchody, které nikdy nejsou splaceny? To opravdu bych rád věděl. Alespoň jediný příklad, kde vlastně eh, jste věděl, kde jste věděli a řekli jste potom ano, tady do toho nepůjdeme, protože tam jsme jednali špatně. Děkuji. No, pan Firhov, nejdříve. Děkuji za otázku. Já bych rád využil možná, abych trošičku rozšířil tu odpověď co se týká tohoto případu a me, tam se Bafin neúčastnil tohoto, to je banka toho vyšetřování, to, to se my vlastně dohlížíme a prac, jsme, působíme v oblasti prevence proti praní špinavých peněz a vyvěříme. Takže tady Bafin tedy nehrál žádnou roli, neměl odpovědnost tady v tomto případě obecněji k tématu korespondenčního bankovnictví, tak bych chtěl říci, že v Evropské unii máme takovou situaci, že korespondenční banka eh, nezačlenuje vysoké riziko jednoznačně jako takové riziko, protože máme jednotný rámec v rámci Evropské unie vlastně v zásadě mohu říci, že v rámci EU národní dohledové orgány, případně centrální, Evropská centrální banka u těch významných institucí vy, eh, vy, vy, vykonává tedy eh, rovnávný dohled. A zde vlastně co se týká korespondenčních bank, tak se automaticky nevychází z toho, že tam je nějaké vyšší riziko, které je začleněno tedy do toho vyššího stupně rizika. Co se týká vztahu korespondenčních bank, tak bych možná ještě stručně doplnil, že existuje ještě druhá stránka, eh, která, o, která, o které se často hovoří, tedy to těch rizikových vztahů, korespondenčních vztahů, co se týká hodnocení finanční stability, že pak je zde riziko, že některé státy, některé banky by mohly být odstřiženy vlastně od možnosti korespondenčního financování na jedné straně eh, samozřejmě musíme eh, hodnotit rizika, ale na druhé straně by mohlo dojít k tomu, že vlastně celé země by mohly být odstřiženy od eh, korespondenčního bankovnictví. Takže to je další aspekt, který musíme tady z tohoto hlediska zohledňovat. Děkuji. Další já mohu říci, že já jsem také akcionářem Deutsche Bank a také nejsem příliš spokojen tedy s tím, jak se vyvíjí kurz akcí. A za druhé, já také jsem dlouholet, já jsem dlouholetým pracovníkem a akcionářem Deutsche Bank a jsem tedy eh, samozřejmě také zklamán, eh, tedy eh, když vyvstávají takovéto případy a dochází k věcem, ke kterým by nemělo Snažíme se poučit se z toho, z těchto věcí, dívat se směrem dopředu a e, naše opatření a standardy stále zlepšovat a dále rozvíjet. Máme, také jsme vyvodili určité důsledky z těchto e, případů a z případů spolupracovníků, kteří se tedy nechovali tak, jak by měli. Možná 75 e, z pracovníků eh, vedou, z vedených rolí, z, vede, z vedoucích pozicích mají tedy eh, teď nové eh, role z tohoto hlediska, mají jas, musí se jasně zavázat k tomu, že tedy budou postupovat velmi konzervativně v hodnocení práci. Já bych nešel tak daleko, že bych řekl, že bych hovořil o tom, že nejsme tedy uh, pozitivním případem. Co se týká obchodu cum-ex, tak eh, účastníci kapitálového trhu eh, samozřejmě mají vztahy s našimi klienty na akciových trzích, toto jsme hodnotili a takže to asi by bylo k tomu. Äh, von einer Selbstanzeige äh, weiß ich nichts. Also wir versuchen. My se snažíme neprovádět tedy některé z těchto transakcí. Ale... Thank you. Well, Miguel. Děkuji. Takže můžeme Miguel von Crespo za další frakci. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. V roce 2015 eh, Deutsche Bank měla historické ztráty. 6890 eh, milionů eur. Tyto ztráty odpovídaly pokutám eh, britských a amerických úřadů eh, za skandál eh, týkající se podvodů a také manipulací úrokových sazeb. Ve zbytku Evropy ale Deutsche Bank nadále fungovala, jako by se nic nestalo. Ehm, já bych se chtěl zeptat, zda Deutsche Bank se Ehm, nesnažila nějak vyrovnat tyto ztráty tím, že eh, poskytovala klientům možnost vytvořit eh, v offshoreových eh, rádích tajné společnosti. Také se mi zdá, že ehm, úřady v Evropě jsou pomalejší eh, než eh, ve Spojených státech a tak Deutsche Bank mohla zde mnohem eh, déle pomáhat a prát špinavé peníze. A také by mě zajímalo, jestli Deutsche Bank měla nějaký přímý vztah s klienty Danské v Estonsku a pokud tomu tak bylo, tak jaký typ vztahů to byl? Děkuji. Já bych chtěl začít tu třetí otázkou. Neměli jsme žádné přímé vztahy s estonskými klienty, s klienty danské eh, Estonia. A druhá otázka a eh, s tím, že eh, se týkala toho, že americká legislativa je konzervativnější než evropská, pokud jde o praní špinavých peněz. Podle eh, našeho hodnocení evropská legislativa a pře především eh, německá transpozice této legislativy je mezi nejkonzervativnějšími. A to je standard, který my aplikujeme celosvětově. A v neposlední řadě k té první otázce otázce, jestli jsem ji pochopil správně, že se ztráty kompenzovaly tím, že jsme ehm, pomáhali firmám do daňových rájů. To nemohu potvrdit. Eh, to jsme nedělali. Ještě doplňující otázka, Miguel? Eh, řekl jste, že jste neměli ještě počkám. Řekl jste, že jste neměli eh, přímé vztahy s klienty Danské v Estonsku. Pokud to eh, nebyl přímý vztah, potom eh, jaký typ vztahu jste s nimi měli? Pokud jste nerealizovali aktivity eh, v daňových rájích, jak je možné, že existují informace, které něco takového potvrzují? The, the way the interaction um, in correspondent banking. A jak fungují interakce v rámci korespondenčního bankovnictví? Um, ten, ten postup je následující. Deutsche Bank má, měl smlouvu s Danské Estonsko, takže Danské Estonsko je klientem z tohoto pohledu. A to znamená, že klienti Danské Estonsko nejsou naši klienti. Eh, my eh, tedy neprovádíme analýzu klientů eh, Danské. Nicméně, když provádíme clearing transakcí a my například vidíme, že někteří um, příjemci jsou, um, že je na ně uvaleno embargo, potom samozřejmě uh, my uh, takovéto transakce neprovedeme, ale nemáme žádné přímé vztahy s klienty našich klientů. Pokud jde o daňové ráje, nebo offshoreové struktury jako takové, ty nemusí být nutně vždy negativní. Eh, v některých případech může někdo vytvořit nějaký trust, nějakou na, nadaci, eh, někde například z důvodu dědictví a tak dále. My jsme omezili eh, tento biznis v průběhu let. Stále ještě to provozujeme v USA. Nicméně nepodporujeme eh, daňové úniky nebo daňovou optimalizaci. Daňové úniky vnímáme jako zločin. A to znamená, že eh, také ve vztazích s našimi klienty trváme na eh, transparentnosti, pokud je o daňové ráje. Sven Giegel za zelené. Děkuji. Nejdříve bych chtěl říci, že Existuje dostrapný seznam finančních skandálů, daňových skandálů, do kterých eh, je Deutsche Bank zapojena nebo byla zapojena. Bohužel zde na tomto slyšení vy jste eh, zaujal postoj, že nebudete eh, nic říkat k žádnému konkrétnímu vztahu s klienty. To je velice radikální a je to pro nás eh, zklamáním, protože většina otázek, které jsme si připravili, tak ztrácí význam. Ale já bych eh, se chtěl zeptat aspoň na dvě otázky, na které budete moci snad odpovědět. Za prvé, mohl byste nám říci, eh, vaše maximální riziko vyplývající z správních eh, případů z vyšetřování vaší banky. A dále, mohl byste nám říci, kolik eh, zaměstnanců je stíháno, trestně stíháno, nebo by mohlo být trestně stíháno v souvislosti s finančními zločiny. Mohlo byste nám říci konkrétní číslo. A za třetí, kolik zaměstnanců jste museli propustit, nebo jste požádali, aby opustili banku, kvůli tomu, že byli zapojeni do praní špinavých peněz nebo jiných druhů finančních zločinů. Takže prosím, řekněte nám přesně kon- konkrétní čísla. Eh, kolik eh, z vašich zaměstnanců eh, tedy bylo propuštěno nebo muselo opustit banku, či bylo někam přemístěno právě z těchto důvodů. A otázka na Bafin. Když hovoříte s členy finančního společenství, E, slyšíte lidi, že mají e, strach e, třeba z britských dozorčích orgánů, že by mohli být stíháni. Ale pokud je o Buffin, nikdy jsem neslyšel, že by se někdo bál Buffinu. Buffin nikdy nevyšetřoval nebo neodhalil hlavní skandály, na které poukázali jiní. Uh, takže můžete nám říci, jak chcete získat e, znovu důvěru, tak aby Německo nezůstalo rájem pro praní špinavých peněz. Takže slovo má pan Vilken jako první na odpověď. E, v roce 2018 e, jsme zveřejnili čísla a pokud ehm, týkající se eh, našich ehm, možností, jak čelit rizikům. Zdá se nám, že ehm, tato čísla jsou eh, dostatečná. Není nám známo, že bychom museli mít eh, nějaké další dodatečné Ehm, zálohy. Můžete nám říct si konkrétní čísla, říká Sven Gigold. Eh, teď to nemám v hlavě, ale je to veřejné číslo, veřejně dostupné číslo. Die, um, anzahl... To bylo tedy těm rezervám. A nyní počet eh, zaměstnanců, je to velice nízké číslo. Existuje jasný systém řízení dopadů, to znamená, že kdo um, uh, učiní eh, chybné kroky, samozřejmě bude čelit odpovídajícím eh, trestům, eh, disciplinárním trestům či pokutám. Ty počty zaměstnanců jsou velice nízké nezahrnuje to eh, vyšší hierarchii. Může, můžete nám říct konkrétní čísla? Opakuje Sven Giegold. Ne, nemohu. A kolik lidí bylo propuštěno? Eh, můžete diferencovat mezi propuštěním a těmi, kteří byli někam eh, přemístěni? A ve chvíli, kdy se někdo proviní tímto způsobem, eh, není přemístěn eh, někam jinam. A pokud je o propuštění, je to nízký počet. Pan Firhoff. Mnohokrát děkuji za otázku. Nemohu to tak potvrdit z toho, co slyším, co jsem slyšel, mám pocit, že Bafin je jako dozorčí orgán respektován. Odpovídá to také tomu, že máme velice dobrou síť dohledu, máme dobrý právní základ a prosazujeme evropská pravidla a patříme v tom mezi ty přísnější. Máme velice obsáhlý systém dohledu, takže pokud vím, Buffin v mezinárodním a evropském srovnání na tom není špatně, ale je možná, že někdo jiný to vidí jinak. Já vám mohu říci, jaké je vnímání eh, trhu. Každá malá banka je vystavená eh, kontrolám, ale když se podíváte na to, kolik eh, velkých skandálů eh, Buffin eh, vyšetřil v posledních letech, tak je to naprosto směšné. Takže to je jenom k tomu, co jste řekl, pane Firhofe. Ano, jak jsem řekl, to nemohu potvrdit. My provádíme dohled eh, velkých bank intenzivněji než dohled nad eh, malými bankami, tak máme upravenou naši strukturu, máme speciální jednotku pro praní špinavých peněz eh, ve velkých institucích, takže to, co jste řekl, nemohu potvrdit, ale samozřejmě je možné, že to každý vnímáme jinak. ENF Mario Borgesio. Grazie Presidente. Já vám děkuji, pane předsedo. Oznamovatel v Danske Bank hovořil o kontaktech a uvedl, že eh, spousta z toho eh, přecházelo, procházelo přes Deutsche Bank ve Spojených státech. Takže Je zjevné, že Federal Reserve už hodně pokročila ve svém vyšetřování a, a zkoumá tedy činnost Deutsche Bank ve Spojených státech. 230 miliard dolarů, které prošly eh, eh, touto službou eh, by mohly být špinové peníze nebo pocházet z nelegálního zdroje. Takže jsem se chtěl dovědět více o tomto vyšetření, vyšetřování. A potom druhá věc. Ta se týká informací, které se dostaly do tisku eh, o Kumexu. Podle nedávných eh, odhalení banka věděla o tom, že eh, léta některé finanční instituce, které byly jejími klienty, realizují daňové úniky eh, podezřelými aktivitami. Vyšetřovala tohle eh, spolková vláda německá? Údajně existují eh, v interní e-maily z 19. března 2007, které potvrzují tyto daňové podvody které odhalilo právě vnitřní oddělení daňového úřadu. A v jeden z těch e-mailů uváděl, že některé ty transakce by pravděpodobně chtěli vratku, si vyžadovali vratku daní, které původně nebyly odvedeny. A Deutsche Bank v těchto aktivitách by se údajně spolehal na studii, která eh, říkala, že zahraniční eh, klienti si mohou eh, vyžádat vracení daní, které nebyly odvedeny. Takže pokud vás uvedli v omyl vaši vnitřní experti nebo nějaký externisté, tak si kladu otázku, co se tady děje, pokud jde o tu škodu, která byla způsobena. Hmm. Hej vůči Deutsche Bank na eh, škodu eh, vůči malým klientům nejen v Německu, ale i jinde. K té otázce Danske. Jak už jsem řekl eh, v úvodním slovu, hm, my jsme byli i jednou ze tří korespondenčních bank v tomto období. Objem transakcí v každém momentě byl asi 0,01% toho celkového clearingového objemu, eh, který jsme zpracovávali. V rámci eh, interního šetření se snažíme eh, zjistit, jaké částky a jaké platební toky prošly přes USA tou dobou. Také nás americké orgány požádali o informace a tomu eh, my vycházíme vstříc. K otázce na Comex. Jak jsem se pokusil eh, říct dříve, jsou eh, dva typy angažmá. Do roku 2012 na trzích Comex za prvé banky využívali tu daňovou situaci eh, Cumex eh, na svůj vlastní účet. My jsme se tam neúč, neúčastnili, ale eh, z vnitřního ošetření víme, že někteří naši klienti se do toho zapojovali a my jsme se té situaci věnovali a napravovali jsme Nová Navazná otázka. Děkuji, pane předsedo. No tak já bych rád konkrétní odpověď k eh, těm e-mailům a jejich obsahu. Je to pravda nebo není? Existuje interní dokumentace, která ukazuje, že eh, zaměstnanci hlásili nesrovnalosti eh, v těch transakcích souvisejících s těmito daňovými otázkami. A byla tady nějaká podpora ze strany právních odborníků, který by vám řekl, že tento typ operací lze provést a že klienti podporovali na těch operacích, eh, tedy trvali na těch eh, operacích, to by asi od neodpovídalo eh, tomu, co je teď šetřeno. A, a tohle by eh, vlastně souviselo s eh, vyžádáním eh, očkodného za škody, kterou vaše banka, které vaše banka utrpěla za tu dobu. Tak já nemohu komentovat interní e-maily, o kterých hovoříte, ale obecně a jde o tuto konkrétní situaci nebo jinou situaci, se vždy spoleháme na nějaké vnitřní právní stanovisko, někdy uh, požádám také o ještě dodatečné externí právní stanovisko a na základě toho si utvoříme eh, své vlastní stanovisko a přijmeme rozhodnutí. A za druhé, když nastanou nějaké eh, interní věci, jsme upozorní anonymně nebo oficiálně, tak to samozřejmě také bereme vážně. A pokud eh, kdykoliv zjistíme, že jsme byli uvedeni v omyl, obecně řečeno, tak potom samozřejmě to, se tomu také věnujeme. Dobrá. Za PP pan Salafranka. Gracias, señor presidente. Gracias también a... Ano, a mnohokrát děkuji také eh, všem, kteří jste dnes vystupují. Eh, není mi jasná jedna věc. Jaká, jaký je důvod, proč eh, systém selhal? A proč vám trvalo tak dlouho, reagovat. Všichni víme, že ve Spojených státech se objevily podobné situace. Některé severoamerické banky musely za to zaplatit velice vysoké pokuty. Já mám tři otázky, jasné a konkrétní. A především na pana Firhofa. Jedná se o evropský problém, evropskou kauzu. A protože eh, Eh, účastníci v některých eh, členských státech zneužívali eh, celý systém. A mělo to negativní dopad na kapsy daňových poplatníků. A pokud se tyto praktiky objevují v, člen, v členských státech EU, ehm, jak se to potom řeší? A druhá otázka. Nikdo nepřevzal odpovědnost za tyto praktiky. A mohl byste mi vysvětlit, kolik lidí bylo obviněno za tyto praktiky a kolik lidí bylo odsouzeno? Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já to chápu jako otázku na a, a, to téma Cum-Ex. Celkově ta tématika eh, je eh, mnohotvárná, týká se eh, finančních úřadů i orgánů činných trestním řízení. A samozřejmě, jestli my tam působíme jako dohled. My jsme jako insolvenční dohled, když jsou tady nějaké daňové nedoplatky vůči finančním úřadům, my máme eh, příslušnou eh, organizaci práce, což znamená, že eh, musíme přijmout příslušná opatření, abychom zabránili trestnému jednání z hlasního dohledového šetření anebo z šetření finančních orgánů anebo orgánů činných trestním řízení můžeme odvozovat v určité indici o tom, že daný subjekt se tohoto účastnil. Potom bychom to přeskoumali a jednali dále. Německý spolkový sněm eh, má, eh, tedy zřídil ke Kumexu eh, vyšetřovací výbor, ke kterému my jsme podali zprávu. Závěrečná zpráva tohoto vyšetřovacího výboru konstatuje, že tento výbor nebyl dále kompetentní v tom jednat a také Eh, v zaslyšení svědku eh, eh, vyplynulo, že bylo postupováno věcně a správně přiměřeně k věci. Od uh, let 2011 a 12 až 13 uh, Buffis, Buffin věděl o některých jednotlivých případech, které se týkaly daňového práva, uh, které by spadaly pod cum ex. Uh, Mm, Buffin eh, to zařadil do nejasné právní situace, eh, vzhledem k tomu, že jsme očekávali eh, vyjasnění příslušných orgánů k této věci. Buffin se tehdy nemohl... Pane Firhové, já se mluvám pro někud pomaly. Takže týkalo se to právě eh, schopnosti posouzení eh, rizik v tomto daném případě. Eh, follow-up, gracias, gracias por la respuesta, pero... Mnohokrát děkuji za odpověď, ale otázka byla. Byly obviněny některé osoby za tyto věci a pokud ano, kolik? To je naprosto jednoduchá otázka. Je to snad jasné, pane předsedo, nebo nikoli? Eh, My nejsme eh, orgán činný v trestním řízení, ale pokud vím, vyšetřují příslušná státní zastupitelství a doposud nebyla vznesena žádná, nebo nebyla podána žádná trestní žaloba. SND Petr Simon. Tak za SAD Petr Simon. Děkuji, pane předsedo. První otázka na pana eh, Fihofa z Bafinu. Správně jste řekl, že je tady povinnost eh, podat oznámení eh, ohledně daňové trestné činnosti, a čili na KUMEX od roku 2015. Až. My jsme tady měli profesora Šplinga na návštěvě, odborníka vyšetřovacího výboru německého Bundestagu. A on tam tady vysvětlil, eh, já jsem byl na pódiu a eh, viděl jsem tady obličeje kolegů, eh, kteří tomu nemohli věřit, že v době předtím tady nebyla ta povinnost to oznamovat a Buffin všechny ty věci o tom, co tam se děje špatně o Kumexu, že prostě měl všechna data, aby si vytvořil řádný obraz. A já se ptám, i když není žádná právní povinnost tohle oznámit. Proč Buffin o, sám od sebe, bez explicitní povinnosti, aniž by jmenoval konkrétní firmy, což možná konkrétně nemůžete, ale o té věci samotné, proč jste neinformovali finanční úřady? Druhá otázka na pana Vilkena. Pane Vilkene, vy jste předtím říkal, že eh, jste zatím strnásobili lidi v oblasti praní špinavých peněz nebo boje proti němu. Eh, co si pod tím můžeme představit, eh, ten velikostně? Vy jste v písemných odpovědích skonstatoval, že země s eh, vysokým eh, rizikem praní špinavých peněz jste eh, zvýšili jejich seznam ze 30 na 100. Podle jakých kritérií sestavujete tyto seznamy? Protože s těmito otázkami my se tady budeme také v jiném kontextu stále potýkat. A potom, za třetí by mě zajímalo, vy jste předtím říkal pověřenec pro praní špinavých peněz, což jste teď vy od podzimu minulého roku eh, je přímo podřízený eh, eh, představenstvu paní Matera. Ale já jsem to pochopil tak, že máte také výbor pro bezúhonost. Můžete nám popsat tu souhru mezi dozorčí radou, kterou máte kontrolovat, a Eh, tím orgánem pro praní špinavých peněz. A jak se tohle vyvíjí po tom, co eh, všechno eh, bylo zavedeno v posledních letech? Děkuji vám za otázku. Mm. Jak už bylo řečeno, Buffin před změnou zákona v roce 2015 nesměl spolupracovat s finančními úřady. Nesměl odstavec 9 KVG, toho příslušného zákona, to naštěstí už bylo upraveno a od té doby my eh, spolupracujeme velice intenzivně v těch eh, případech, kde máme příslušné indicie. Ta spolupráce eh, se hodně liší, nebudu zacházet do jednotlivostí, ale Buffin eh, například eh, zkoumá minimální požadavky eh, na řízení rizika a byl schopen zachovat příslušný objem a potom jsme měli jiný případ, kdy na základě naší činnosti příslušný ředitel rezignoval, kdy jsme tedy proskoumali ten systém dohledu interního a Pokud eh, eh, jde ale o to, co potřebuje Buffin k provádění takovýchto šetření, je jasné právní hodnocení ze strany eh, daňových orgánů. A proto velice úzce spolupracujeme i s ústředním orgánem pro staňové otázky a snažíme se tyhle věci tam zpracovat které eh, by byly možné i do budoucna v určitých konstelacích. Čili tohle je jedna z konstelací, eh, které kterých jsme se pustili. Komunikace tedy s daňovými orgány. Ale jak říkám, eh, ta změna v legislativní situace je od roku 2015. Takže to nám je jasné. Čili Německo do té doby zakazovalo Buffinovi spolupráci daňových úřadů. Explicitně je to tak. Já to upřesním takto. My jsme nesměli použít naše poznatky z dohledu, eh, abychom, u, abychom v jednotlivých případech eh, mohli informovat, eh, ale aniž byste jmenovali jakékoliv konkrétní finanční instituce, tak jste to mohli finančním úřadům. Mohli jste jim říct, jak Kumex funguje. Pokud jde o daňově eh, právní eh, dobrozdání, tak to samozřejmě to patří k úkolům. Čili eh, pokud jde o povinnost mlčenlivosti, to se týká i paragrafu 9 o těch jednotlivých institucích. Tam bychom ani nemohli bývali podávat žádné konkrétní poznatky. Tak a teďka máme zase řečníky a Eva Žoli. A ještě, eh, pardon, pan Wilkens ještě odpoví. Tak tři otázky, eh, které jste položili eh, na mou adresu. Za prvé, ten rozsah té, toho oddělení proti finančním trestním činům v Deutsche Bank. To znamená, v současné době máme 1650 lidí po celém světě, to znamená asi 5% naší infrastruktury zdrojů eh, v bance. Eh, a je to takový eh, standard celého odvětví. Je to velký tým. Důležité je také říci, že samozřejmě ta odpovědnost za dohled nad finanční kriminalitou není jenom součástí kontrolní funkce, ale také i součástí obchodu. Tam musí být o, také experti. U toho druhého tématu co se eh, všechno týká posuzování eh, rizik v jednotlivých zemích. Máme tady systém eh, scoringu, který se týká nejenom makroekonomického <laughs> rozvoje, propojení té dané země, právní jistoty v tomto. A potom samozřejmě tady máme pravděpodobnost korupce nebo praní špinavých peněz a tak dále. Všechny tyhle eh, věci potom vedou k určitému ratingu a ten rating nebo ten scoring my potom eh, zahrnujeme do našich rozhodovacích procesů. V vaší otázce eh, jsou hry mezi představenstvem, dozorčí radou a našeho oddělení pro finanční trestné činnosti. Tak v německém akciovém právu je to tak, že představenstvo je odpovědné za vedení obchodu, dozorčí rada mm, mm, kontroluje eh, představenstvo nezávisle na tom, a jako eh, eh, pověřený praní špinavých peněz já jsem člen před, mám přímou vazbu na paní Materu jako členu, členku představenstva a za druhé, to je také právě tak dáno, nezávisle na mm, dozorčí radě můžu podávat zprávy o věcech, problémech a starostech a e, aktivitách v oblasti. Takže já pravidelně e, podávám e, zprávu představenstvu dozorčí radě i tomu výboru pro bezúhonnost o tom, co děláme v naší oblasti. Eva Jolie. Eva Jolie. Děkuji, pane předsedo. My napadá to, když vás posloucháme, že v Deutsch, že v Deutsche Bank eh, všechno zaručeno. Přes všechny skandály, které, o kterých jsme slyšeli, o který, které jsme viděli, tak nám nedokážete říci, kolik lidí bylo eh, propuštěno, protože kvůli tomu, že byli zapojeni do těchto skandálů. Takže ono to vypadá, jako by vaše oddělení pracovalo pouze na výkaznictví, ale nic se skutečně neděje. Já bych chtěla říct, se zeptat, zda uvažujete ve vaší bance o vaší odpovědnosti vůči veřejnosti, protože ehm, tito zločinci, kteří vlastně, eh, tam jde o milia, miliony a miliardy, eh, které jsou tedy takto zpronevěřeny, jsou, zůstávají beztrestní. Vedete nějaké úvahy ve vaší bance o vazbě mezi uh, narůstajícím populismu a e, beztrestnosti tady těchto lidí. Vy máte přece odpovědnost v této oblasti nemůžete se spokojit s tím, že řeknete, já prostě zpracovávám zprávy e, představenstvu a to není žádný konkrétní výsledek. Já jsem se celý život zabývala těmito věcmi a Deutsche Bank eh, nedostatečně spolupracuje v mm, těchto případech se, se státními zástupci v Německu. Poslední příklad, o kterém bych chtěla hovořit, to bylo na Islandu. Islandská banky byly blízko eh, krachu vlastně v říjnu 2008 a bylo velice důležité ukázat trhu, že všechno je v pořádku. A určitý pan Altány, který koupil pět celých eh, a to vlastně bylo financováno Deutsche Bank. Tyto, vypadá to, ehm, jakoby v průběhu slyšení o tomto příběhu my všichni víme, že ty peníze nepocházely z Deutsche Bank, vy jste vlastně jenom byli zprostředkovatelem, byli to, bylo to praní peněz z, z peněz, které jsou z daňových eh, rájů tedy. Takže řešili jste například tento případ dopad. To je takový to příklad toho, co se děje. Zda sledujete to, co se děje jinde, anebo zda řeknete, my jsme přijali více lidí a všechno je v pořádku, nic závažného se neděje, nepropustili jsme žádné lidi. To by znamenalo, že jsou skutečně beztrestní a to by tedy nebylo správný postup. My máme velmi ve vodě máme velmi jasný rámec pro důsledky, které vytěžíme každý zaměstnanec má stanovené jasné cíle na každý rok, je také zcela jasné, co očekáváme od zaměstnanců. Nejen tedy, co mají dělat, ale jakým způsobem to mají dělat, za respektování našich hodnot a principu, pokud tedy jejich výsledky neodpovídají těmto očekáváním a cílům, které jsou jim stanoveny, tak se z toho vyvodí jasné důsledky a tyto důsledky se implementovaly také v minulosti, když došlo k, k takovému to špatnému chování, ke zneužívání a k neplnění cílů, tak vlastně to mělo dopad na Eh, jejich ehm, odměnu nebo případně tedy na jejich další setrvání v bance. Ty události, které se odehrály před deseti lety na Islandu, tak ty byly zde se vyšet, o tom se vyšetřovalo, také z toho byly vyvozeny důsledky ale pochopte, prosím, že já nemohu se vyjadřovat k jménům nebo ke konkrétním číslům, ke v kolika případech byly ty důsledky vyvozeny. Je jasné, že tam došlo k nějakým případům, které byly tedy vyšetřovány, ale nemohu konkrétní čísla říci. Ale toto je veřejný případ, to slyšení je veřejné jsou například novináři z eh, New York Times. To nebylo před deseti lety. Je to tedy veřejný případ, takže prosím, řekněte nám, jestli, co se tedy stalo těm lidem, kteří, co, jaké tedy konkrétní ty důsledky byly vyvozeny. Já nemohu komentovat individ, případy individuálních zaměstnanců v tom, těchto případech a za to se tedy omlouvám. Thomas Mann se hlásil, potom Sven Giegold a tím ukončíme Catch the Eye. Tak můžeme propojit ty otázky. Ano, děkuji. V Německu jsme eh, samozřejmě, když probíhala hospodářská krize, jaké byly důsledky. Ti, kteří vlastně vedli malé a střední podniky, tak vlastně si nevypláceli peníze, zřekli se toho, eh, řekli, že přispějí k tomu, aby ta situace se Eh, vyřešila a co se stalo u velkých bank. Tam se naopak vyplácely bonusy s odůvodněním, že vlastně no a to, opravdu tam byla tato čísla, takže už toto byl vel, to byla opravdu velká rána pro důvěru veřejnosti a určité na interní vyšetřování potřebujeme lidi. Já vím, že ono to není tak otázka kvantity, ale kvality a to má s tímto dočinění, když... Takže otázka nepovažujete za důležité opatření, abyste se postarali o to, abychom řekli tyto systémy, které vlastně prošetřujeme, lidi, kteří jsou také kompetentní, by měli pracovat nezávisle a nestraně, tak, abych to byl, abychom vyslali jasný signál veřejnosti, aby se znovu obnovila ta důvěra nebo neznižovala důvěra. Sven Gigold. Děkuji, pane předsedo. Jedna připomínka, jedna otázka. Nejprve musím říct si to vaše rozhodnutí nepodat žádné vysvětlení k žádnému jednotlivému příkladu. To je vlastně ta nejhorší pozice, kterou jsem vůbec zažil z jakékoliv finanční instituce při tomto slyšení. To je opravdu politování hodné a vy jste skutečně promeškal šanci získat naši důvěru. Já tedy eh, bych vás rád vyzval, abyste nám vysvětlil, proč velké skandály praní špinavých peněz, eh, do kterých byly zapojeny německé finanční instituce, o kterých jsme se všech dozvěděli z tisku, proč nebyly vyřešeny a oznámeny vámi. Jaká je vaše analýza, proč tedy jste je neoznámili vy a jaké konkrétní důsledky jste z toho vytěžili, vyvodili tedy? konkrétní odpověď. Pan Firhov, ano, děkuji. To, to je samozřejmě obecně těžké odpovědět, jak velké skandály byly kým tedy odhaleny a jak vyřešovány. A vyřešeny já mohu pouze obecně říct, že to se neděje tak málo kdy že vlastně jsou tyto případy při, přístupné veřejnosti. To, že se ně, o něčem čteme, dočteme podrobně v tisku, tak to neznamená, že v minulosti nebyly eh, přijaty i uh, ze strany orgánů odpovídající reakce. Nyní byl vytvořen příslušný rámec i pro, v rámci kterého tedy BaFin a dohledové orgány e, pracují také na naše stanovy. E, došlo ke změně zákona o praní špinavých peněz, takže musíme v budoucnosti vycházet z toho, když ta naše opatření v oblasti e, dohledu budou tedy jasnější. Co se týká minulosti, tak možná eh, byla, byly určité akce, kde tedy eh, výsledky Buffinu nebyly až tak transparentní. A k tématu těch odměn, tak možná bych řekl asi tolik, že co se týká té proměnlivé složky hm, odměny, tak tam vlastně eh, ty v posledních letech eh, poklesly. Možná si pamatujete na to, že představenstvo v určitém roce, kdy jsme měli ztrátu, tak se vlastně členové představenstva zřekli variabilní eh, proměnlivé části odměny. Ty proměnlivé části výsledky jsou samozřejmě, samozřejmě závisí na finančních výsledcích, tedy pokud není finanční hospodaření dobré, tak odpovídajícím způsobem se krátí tyto variabilní složky odměny. Hmm, platí hmm, něco podobného, co jsem říkal o vlastní eh, kontrolní funkci v oblasti finanční kriminality i co se týká interních revizí, tam, kde se provádí ta většina eh, šetření zcela nezávislým způsobem, tak tam bylo významně investováno do tohoto týmu, i počet eh, členů tohoto týmu výrazně narostl. Máme zde mm, kole, velmi zkušené kolegy z široké oblasti, oboru tedy, kteří pracují na tom. Děkuji. Takže tím se naše dnešní schůze chýlí ke konci. Já bych rád poděkoval oběma eh, člen, panu Firhofovi i panu Velkenovi, kteří, který má na starosti boj proti finanční kriminalitě v Deutsche Bank oběma. Abych to uzavřel, tak bych chtěl říci, že to slyšení pravděpodobně neposkytlo tolik odpovědí na to, jak široký je rozsah těch problémů. Samozřejmě jsou zde určité záko- určitá zákonná omezení, ale nicméně jsou zde určité tedy ten rozsah, objem toho problému, o kterých se zde hovoří, je velmi rozsáhlý a Zaznělo zde, že trhy mož jsou možná nervózní, protože v současné mm, je, je potřeba určitý stupeň transparentnosti a určité záruky nebo pojistky, že alespoň ti, kteří tedy eh, se zavázali k tomu, že budou tedy bojovat proti této zločinnosti a za druhé, že ta opatření budou přijímána taková, aby se ty problémy neopakovaly, pokud k ním dojde. Já se obávám, že zde je ještě mnoho práce, kterou, kterou je potřeba vykonat. Nicméně vám všem děkuji. Příští schůze našeho výboru bude zítra ráno v 9 hodin ráno a končím tuto schůzi. Děkuji.